Ocupen sus asientos, señorías. Prosím, posaďte se. Señorías, la presidencia va a hacer un anuncio. Předsednictví bych chtělo pronést prohlášení, takže prosím vás o pozornost. Jak víte, dnes slavíme Den příměří, kdy si připomínáme konec první světové války. A proto, abychom si připomněli příměří, které ukončilo první světovou válku, budeme mít minutu ticha na paměť milionů Evropanů, kteří přišli o život v této válce. Děkuji vám, dámy a pánové. Zápis ze včerejšího zasedání je už k dispozici a pokud k tomu nejsou žádné připomínky, tak ho budeme považovat za schválený a přejdeme k hlasování. Budeme hlasovat o zprávě paní Matera o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení